Pan Giovanni Totti se stal předsedou regionální rady Ligurie, takže eh, parlament konstatuje, že jeho řeslo je uvolněno k 10. červenci a panu Totemu blahopřejeme k jeho zvolení. Příslušné rakouské orgány mě informovaly, že paní Karolina Grasvander Heinz byla s účinností 9. července zvolena do Evropského parlamentu a nastupuje zde místo pana Jorga Leitfrida. Italské orgány mě informovaly o zvolení Stefana Maulu s účinností od 13. července 2015. Pan Maulu nastupuje na místo odcházejícího pana Giovanniho Totyho. Řecké Orgány mě informovaly, že byl zvolen pan Nikolas Šuntis s účinností 2015, nastupuje na místo pana Emanuela Glezose. Příslušné švédské orgány mě informovaly o volbě pana Jasenka Selimoviče s účinností 30. září 2015 nastupuje na místo paní Marit Paulsen. Nizozemské orgány mě informovaly o zvolení pana Auke Zelstra s účinností od 1. července e, nahrazuje pana Hansa Jansena. Vítám srdečně nové kolegy, a upozorňuji na to, že podle jednacího řádu s plnými právy nyní